ústnímu zodpovězení na téma genderový rozměr obchodování s lidmi. Text otázky vypracoval výbor FEM a nejprve eh, dám slova paní Bearder na pět minut, prosím. Děkuji a děkuji, pane komisaři, že jste k nám dnes přišel jakožto jedna ze zpravodajek pro eh, parlamentní zprávu o implementaci směrnice o obchodování s lidmi. Eh, mám velkou radost, že jste tu s námi. Evropská unie má celkem dobrou historii akcí na, ochranu obětí obchodování s lidmi. V roce 2011 e, byla vytvořena směrnice e, na toto téma, která je takovým zlatým standardem v této oblasti, protože e, upozorňuje na genderový aspekt této problematiky. Bohužel zpráva Eurostat z počátku letošního roku odhaduje, že v letech 2010 až 2012 bylo zaregistrováno v 28 členských státech téměř 30 tisíc obětí, z toho 80% tvořily ženy. A tato čísla samozřejmě neobsahují obrovská množství obětí, které nebyly úřady identifikovány jako oběti obchodu s lidmi. Přestože e, oběti se e, různí, nemůžeme e, odhlédnout od této značné genderové vyhraněnosti. 63%, 68% E, obětí bylo obchodováno za účelem e, sexuálního zneužívání a 95% z toho byly ženy. E, to ukazuje, že ať už Evropská unie bojuje proti tomuto problému, sebe víc nemůžeme usnout na Vavřínech. Tento zločin je závažným porušením základních lidských práv a přitom přináší obchodníkům veliké zisky. My musíme ostražitě a průběžně chránit oběti. Nesmíme tolerovat nezájem na národních úřadů. Jak je možné, e, že, e, nej, že nemají e, žádné právní následky z toho, že neplní ta čísla, ke kterým se zavázali? Někteří tvrdě útočí na obchodníky s lidmi, zatímco ostatní stále ještě váhají, neimplementují směrnici a neuznávají plně závažnost tohoto zločinu. Je zapotřebí, aby vlády, které se k tomu zavázaly, zachraňovaly oběti a stavěly pachatele před soud. Jak dlouho dlouho e, tito lidé, kteří jsou prodáváni jako zavazadla, jak dlouho ještě budou čekat na spravedlnost. E, podle dat e, obchod s lidmi je problém, se kterým evropští občané chtějí, aby se bojovalo na evropské úrovni a koordinovaně je to eh, jedna, jedna z priorit Evropské unie je násilí na ženách a eh, obchod eh, s lidmi je tady velice závažný. A přeshraniční aspekt tohoto problému znamená, že musíme jak řešit příčiny, tak trestat pachatele a chránit oběti, chceme-li, aby tento problém zmizel, a to ve zdrojových i cílových zemích. Evropská komise musí rychle přijít se strategií po roce 2016, se strategií na vymícení obchodu s lidmi. Se eh, velice těší na tento návrh, abychom mohli s vámi úzce spolupracovat eh, na eh, zničení tohoto odporného obchodu. Komise také musí monitorovat implementaci směrnice pro boj proti obchodu s lidmi ve všech členských státech. Doufáme, že práce našeho parlamentu přispěje svým dílem k vaší práci. Obchod s lidmi je zločin na těch nejzranitelnějších a všechny oběti si zaslouží zaslouží ochranu. E, nebude, nebudeme to však moci skutečně e, udělat, pokud nebudeme znát situaci ve všech členských státech. Je zapotřebí mít na paměti, že debatujeme tento týden o migraci a o pašování lidí, nicméně e, obchod s lidmi je jiný, opravdu odporný trestný čin, který zbavuje oběti jejich lidských práv. Pane komisaři, těšíme se na spolupráci s, s komisí v několika příštích měsících. Děkuji. A já vítám pana komisaře a dávám mu slovo. Slovo má pan Dimitris Avramopoulos. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, já bych nejprve chtěl poděkovat paní Bilder za to, že se zhostila této iniciativy a položila tuto ústní otázku. Nejprve bych chtěl poděkovat vám všem za váš neutuchající a nadšený zájem o boj eh, proti obchodu s lidmi a za to, že neustále prosazujete tuto prioritu na politické agendě Evropské unie. Řekněme si jasně, že obchodování s lidmi je kupování a prodávání lidí a jejich služeb. Obchodování eh, s lidmi je výslovně zakázáno listinou základních práv Evropské unie a boj eh, proti tomuto obchodu znamená dodržování eh, základních práv. Jde zároveň o závažnou formu organizovaného zločinu, Eh, který, eh, jak, jak je sformulováno v právu Evropské unie. Tento zavrženíhodný zločin by neexistoval bez obrovských zisků, které z něj plynou obchodníkům a bez poptávky, eh, která plodí všechny formy zneužívání a vykořišťování. Jestliže chceme zabránit tomu, aby čím dál více obětí se stávalo kořistí eh, obchodníků, eh, tak musíme, jak si eh, jít, musíme sledovat peníze a zastavit jejich toky, jak v legálním, tak nelegálním sektoru. Obchodování s lidmi je dnes nedílnou součástí evropské agendy v oblasti migrace a také evropské agendy bezpečnosti. Jde o jev, který má jasné vazby na mnohé politické oblasti uvnitř Evropské unie i mimo Evropskou unii. Data Eurostatu ukazují, že e, v letech 2010 až 2012 v 28 členských státech bylo zaregistrováno 30 e, 146 obětí. 80 těchto obětí byly ženy a 70 eh, obchodníků s lidmi jsou muži. 16 registrovaných obětí jsou děti, tedy chlapci a dívky. Tato data ukazují, že nejrozšířenější formou zneužívání je zneužívání sexuální. A 69%, z čehož ženy a dívky tvoří drtivou většinu obětí. 95%. Přes tisíc dětí bylo obchodováno za účelem sexuálního zneužívání. To jsou data, která jasně ukazují, jak silná je tady genderová dimenze obchodu s lidmi. Já bych chtěl říci jasně. Evropská unie si uvědomuje, že eh, obchodování s lidmi je strukturovanou formou násilí na ženách. která značně omezuje eh, možnosti žen těšit se práva, právům a svobodám ve stejné míře jako muži. Pohlaví tady hraje roli ve všech fázích procesu obchodování. Ženy eh, jsou zranitelnější vůči obchodování s lidmi, snáze zneužívatelné a eh, je jim zapotřebí asistence a podpory. Eh, já mohu hrdě prohlásit, že Evropská komise učinila velký pokrok a mé, mé služby ambiciozně pracují na tomto problému. Máme všeobecný právní a politický rámec, na základě Evropské směrnice proti obchodování s lidmi a Evropské strategii pro vymícení obchodu s lidmi v letech 2012 až 2016. Směrnice proti obchodování s lidmi je založena na lidských právech a e, soustředí se na oběti. Je genderově specifická a zaměřuje se také na děti. E, termín pro transpozici této směrnice vypršel 6. dubna 2013. Komise jakožto strážkyně evropských smluv bezodkladně zahájila postupy, které dodnes eh, o kterých dodnes 25 členských států informovalo komisi, že transponovalo tuto směrnici do národní legislativy. Pouze dva členské státy zatím nepodali komisi informace. Mé služby v současnosti analyzují informace, které členské státy poskytly a nebudeme váhat eh, přijmout všechny nutné kroky, abychom zajistili úplnou transpozici a aplikaci eh, práva Evropské unie. Evropská komise eh, předloží následující zprávy Evropskému parlamentu a radě. Za prvé, na počátku roku 2016 to bude první zpráva Evropské unie o pokroku v boji proti obchodování s lidmi na základě článku 20 dotyčné směrnice. Členské státy a občanská společnost, které jsou zastoupeny v Evropské platformě občanské společnosti, předložili informace evropskému koordinátorovi eh, pro boj eh, proti obchodu s lidmi podle článku 20 a eh, ta zpráva je nyní připravována, připravují ji mé služby. Tato zpráva se bude zabývat genderovou dimenzí a souvisejícími aspekty. Za druhé, Evropská komise předloží sjednocenou zprávu na základě článku 23 směrnice a to bude v roce 2016. Tato zpráva eh, bude hodnotit eh, opatření přijatá členskými státy eh, za účelem dodržování směrnice proti obchodování s lidmi. Bude také hodnotit dopad stávající národní legislativy podle nichž je trestným činem také využívání služeb těchto obchodníků eh, a eh, další preventivní opatření budou doplněna adekvátními návrhy, bude-li to nutné. Eh, tato zpráva se bude také zabývat genderovou dimenzí obchodování s lidmi a bude zahrnovat zejména opatření na snížení poptávky po všech formách sexuálního zneužívání. Směrnice eh, proti obchodování s lidmi stanovuje právní povinnost snížit poptávku, eh, která eh, plodí sexuální zneužívání, a to včetně kriminalizace těch, kteří vědomně využívají služeb obětí. Směrnice o sankcích už nyní kriminalizuje ty, kteří vědomně zaměstnávají oběti e, obchodu s lidmi, kteří, které jsou e, občany třetích zemí. Mé služby e, vypracovávají studii o genderové dimenzi obchodu s lidmi a tato, tuto studii vypracovávají tedy renomované akademické instituce. Obchodování za účelem eh, sexuálního zneužívání eh, je tvořeno poptávkou, která musí být snížena. Tato studie eh, zohledňuje tyto aspekty doporučení Evropského parlamentu z usnesení z února, 26. února 2014 o zneužívání dětí a prostituci a jeho dopadu na genderovou rovnost je také důležitým dokumentem. Ta studie bude dokončena eh, do konce letošního roku. Strategie Evropské unie proti eh, obchodu s lidmi eh, vyprší v roce 2016 tak eh, jak je stanoveno v evropských agendách bezpečnosti a migrace. Přijmeme strategii pro období po roce 2016 a provedeme konzultace se všemi zainteresovanými stranami a postaráme se o to, aby váš parlament měl k dispozici všechny informace o vývoji situace. Genderová dimenze musí být všudy přítomná v naší strategii po roce 2016. Dámy a pánové, je nutné pokračovat v přinášení výsledků. Dlužíme to obětem a dlužíme to také naší společnosti, našim dětem a budoucím generacím. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. Já jsem s velkou radostí vyslechla, že budeme moci učinit konkrétní kroky, abychom e, zabránili zneužívání žen. Je to velice důležité téma a nyní přistupme k řečníkům jménem frakcí. Jako první promluví jménem EPP paní Koraca Bild. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Obchod s lidmi je skutečně novým otroctvím naší doby. Ta čísla, která jste zmínil, pane komisaři, jsou ohromující a ty lidské příběhy nám skutečně eh, přinášejí slzy do očí. Je potřeba zajistit, aby ehm, Evropská komise zajistila respektování genderové perspektivy tohoto problému. Je to vážný organizovaný zločin s přeshraniční dimenzí a s jako, e, s jako takovým by se s ním mělo zacházet ve všech členských státech. Je potřeba zajistit společnou evropskou reakci na tento problém, to znamená policejní spolupráci, justiční spolupráci s Europolem, Eurojustem a Frontexem. Je na čase tento začarovaný kruh beztrestnosti prolomit. Není možné, aby se někdo schovával, aby se tito zločinci schovávali v a okolo Evropy. Vyzýváme vás, pane komisaři, abyste co nejrychleji představil zprávu o splňování požadavku, kde se zajistí i dostatečné zohlednění genderového rozměru, protože, jak jste řekl, sexuální zneužívání je jedním z největších důvodů pro obchod s lidmi. Kromě toho ženy a dívky mají zvláštní potřeby a je potřeba zajistit také snížení dodávky peněz do tohoto sektoru a, a přivést k odpovědnosti všechny uživatele těchto služeb. Většina obětí obchodu s lidmi jsou i nadále dívky a ženy a z větší části migranti. Proto nová strategie z vaší strany proti obchodu s lidmi musí mít i jasný genderový rozměr, to znamená kriminalizaci, zvýšenou spolupráci, sledování finančních prostředků. Frakce EPP, paní předsedkyně, bude i nadále podporovat e, přístup nulové tolerance vůči obchodu s lidmi a bude i nadále zohledňovat genderové a aspekty. Nikdo by neměl být zneužíván nebo využíván na cestě za svobodou. Děkuji. Děkuji vám. Za frakci SAD má slovo paní Hannibal. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. I já vítám slova pana komisaře a akci, kterou nastínil. Zejména to, že hodlá zajistit že odpovědní budou uživatelé sexuálních služeb, nikoli oběti eh, tohoto obchodu s lidmi. Jak zde zaznělo, obchod s lidmi je zejména genderovým aspektem a je důležité bojovat proti němu v celé Evropě. Je potřeba podchycovat novou taktiku obchodníků s lidmi, kteří se stále zdají být o krok vepředu eh, v této moderní formě otroctví. Já zde zastupuji Londýn což je velmi významná destinace obchodníků s lidmi a tím, jak se Evropská unie dostává do období, kdy se my připravujeme k referendu o členství v EU, myslím si, že i debata o obchodu s lidmi bude velmi důležitá. Jsou to právě ženy a dívky, které jsou těmi nejzranitelnějšími obětmi obchodu s lidmi. Je to evropský problém a já jsem přesvědčena, že k němu musíme najít evropské řešení. Děkuji. Děkuji vám. Jako další paní Björk. Eh, Děkuji vám. Pane komisaři, ráda slyším, že řešit poptávku, ale co to je poptávka eh, v, této, v tomto sektoru? Jsou to samozřejmě jednak eh, pasáci a jim podobní, ale také ti muži, kteří chtějí sexuální služby. A to je ten trh, který musíme řešit. Jak říkala zpráva paní Hannibal z loňského roku, Eh, bylo, eh, kde bylo řečeno, že eh, ten severský model, to znamená, kde se kriminalizují jak pasáci, tak klienti sexuálních služeb, že tento model je právě nejefektivnější. Jinými slovy se chci zeptat, co přesně komise hodlá udělat k eliminování poptávky po sexuálních službách, aby se zabránilo obchodu s ženami a dívkami. Zatím se toho neděje mnoho. Já jsem četla jednu, jednu Eh, informaci o výzkumu, který se údajně zadal skupině lobbystů a nekvalifikovaných eh, lidí, což je velmi varující, protože je evidentní, že to není vážná snaha. Kromě toho, abych řekla naprosto jasně, potřebujeme více policistů, potřebujeme více pohraničníků, potřebujeme více kontroly a méně veřejných domů. To znamená, těšíme se na další spolupráci s vámi a doufáme, že se nám podaří zlepšit situaci žena dívek v Evropě. Děkuji. Děkuji vám. Jako další pan Burs, pa, paní Burs. Děkuji. Je to svoboda pohybu mezi zeměmi, která umožňuje a podporuje tyto trestné činy. Ať už se ty trestné činy páchají na mužích, ženách, dívkách nebo chlapcích, jsou to lidé, kteří nemají žádnou možnost eh, být zachyceni eh, na jakýchkoliv hranicích a tím pádem je obchod s nimi daleko jednodušší. Konec konců, eh, některé vlády uznávají, že svoboda pohybu umožňuje gengům obchodovat jak s nelegálním zbožím, ale i s lidmi. Vidíme to například ve zprávě za rok 2014 to vyvážení kompetencí, kde se říká, že svoboda pohybu v EU se eh, významným způsobem zneužívá organizovanými skupiny zločinců tím, které přinášejí do Evropy nelegální zboží, drogy, padělané zboží, ale i obchodované lidi. Europol sám uznává, že svoboda pohybu osob a zboží Eh, přes vnitřní hranice EU redukují možnosti detekce těchto trestných činů. Eurostat říká, že 68% obchodovaných lidí jsou ženy, což je naprosto šokující procento. Nicméně naším cílem musí být ukončení obchodu s lidmi kompletně. Nejen to, že se zaměříme na to, jaká genderově specifická pravidla by komise měla zaujmout. Samozřejmě Volnost pohybu usnadňuje práci těm, kteří chtějí zneužívat lidi. Je potřeba, abychom učinili kroky, aby se tento zločin stal logisticky nemožným. Je potřeba trestat zločince a trestat je takovým způsobem, aby to byl efektivní odrazující prostředek pro všechny ostatní. Jedině tak toto moderní otroctví ukončíme. Děkuji. Děkuji vám. Jako další paní Bizzotto. Děkuji vám, paní předsedkyně. Hovoříme-li o tomto důležitém tématu a tady sedí 15 lidí, tak je to ostudné, ostudné pro mě, ale i pro celý Evropský parlament. Obchodní obchodování s lidmi není akceptovatelné pro tuto Evropu. Eh, tolik svatouškovství zatím vidíme vždyť jasně vidět, že svědomí je skropené krví. Jedná se o lidi z Blízkého východu, z Afriky a o kriminálníky, kteří obchodují s těmito lidmi. V roce 2015 přišlo do Evropy přes 200 tisíc migrantů, mnoho z nich přes Středozemní moře a 3 tisíce ve něm zahynuli. Nyní se pokoušíme přijímat tisíce uprchlíků přicházejících z Afriky. Eh, ale přece nechtěme, aby Afrika ztratila všechny obyvatele tímto jevem. A lidé, kteří počítají se smrtí, vždyť to jsou cesty smrti, které podnikají muži, ženy i děti eh, ve znamení naděje. Musíme začínat u pramene problému. Paní Bidzo, to je zde modrá karta od pana Esariče. Přijímáte? Ano? Tak prosím, pane kolego. Thank you. Um, Děkuji. Chtěl bych se zeptat, eh, zda byste se mnou souhlasila, že tento odporný zločin, eh, který pro mě jako muže je velice emocionální téma, souhlasila byste se mnou, že snad to nejlepší rozumné řešení, jak toto začít řešit, je zavést přísnější kontroly na hranicích, abychom mohli lépe kontrolovat, kdo se pohybuje kam mezi našimi státy. Děkuji. Paní Bizzotto? Jistě ano. Musíme kontrolovat naše hranice, to od nás eh, očekávají občané. Musíme každopádně zabránit tomu, aby eh, se do Evropy vstupovalo ilegálně a tajně. Samozřejmě musíme pomoci válečným uprchlíkům, ale nemůžeme tady přijímat všechny to jsou lidé, kteří by měli bojovat také v Africe. Evropa musí být solidární a není možné, aby se Afrika úplně vylidnila. Musíme tomuto kontinentu pomoci. Vy jste byla na seznamu řečníků, paní, vy už jste měla příležitost hovořit, nemůžu vám dát další příležitost k položení otázky. Nyní dám slovo panu Funtulisovi. Vážený, vážená předsedkyně, vážení kolegové, lid, obchod s lidmi musí být vymícen, protože porušuje základní hodnoty Evropské unie musíme tento problém naprosto odstranit. Vždyť se týká především zraňování žen a dětí. Eh, teď se ukazuje celá řada případů, kdy dokonce dochází k podpoře eh, ze strany úředníků členských států musíme okamžitě učinit přítrž obchodníkům s lidmi a nejenom proklamovat prázdná slova. Musíme vyvíjet nátlak na členské státy, aby neprokazovali vůbec žádnou toleranci v této oblasti. Vždyť jde hodnot o hodnoty Evropské unie. A musíme tady uvalovat přísné sankce, abychom občany přesvědčili o tom, jak bojujeme proti uh, Eh, převaděčské mafii a tím učiníme přidrže obchodování s lidmi. Děkuji. A teď má slovo paní Het. Tak, Děkuji, paní předsedající. Směrnice z roku 2011 o boji oproti obchodování s lidmi eh, zohledňuje to, že tento obchod je genderově specifický a že má jiný dopad na muže a ženy. Eh, realita je taková, že ženy jsou postihovány mnohem v širší míře než muži, eh, zejména pokud jde o obchodování s lidmi za sexuálními účely. Právě proto ženy a dívky tvoří drtivou většinu mezi oběťmi. Znamená to, že ženám a dívkám hrozí, že budou prodáváni na trhu, kde jejich těla budou brána jako zboží, které si muži mohou kupovat. Nesmíme už zavírat oči před takovýmto útlakem a zneužíváním lidí. Je na čase, aby komise opravdu naplnila svůj slib a začala hodnotit eh, členské státy eh, podle implementace této směrnice z roku 2011. Je na čase, aby komise přísně zakročila v této otázce. A Dohled nad opatřeními v členských státech je minimum, které požadují. Sex není lidské právo. Na druhou stranu obchod s lidmi je nejodpornějším zločinem naší doby, který ničí životy mladých žen a dívek. A právě proto se teď obracím na komisi a členské státy a říkám už dost. Děkuji. Jako další paní Zuber. É urgente e necessário, em primeiro lugar, atualizar os dados existentes sobre. Je nezbytně nutné, abychom aktualizovali údaje, kterými disponujeme o obchodu s lidmi. Poslední údaje Eurostatu máme z roku 2012 a ekonomická situace v nejrůznějších členských států v Evropské unii se zhoršila. Avšak i v afrických zemích a v zemích Blízkého východu. A proto je třeba vycházet z toho, že údaje jsou daleko horší. 64 obětí obchodování s lidmi jsou ženy, 13 z nich dívky. 650 lidí, s kterými se obchoduje, se stávají předmětem sexuálního vykořišťování a 95 z nich jsou ženy a e, OSN, která by měla hodnotit, pro, bojovat proti obchodu s lidmi, hovoří o přímém spojetí mezi, spojení mezi prostitucí a obchodování s lidmi. A kdyby se zakázala prostituce, neexistoval by žádný obchod se ženami ani více. Proto bychom měli toto zakázat. Děkuji. Děkuji paní Ajuto na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, ve Středomoří momentálně vidíme jedny z nejhorších případů obchodu s lidmi. Hlavními cíly tohoto obchodu jsou bohužel ženy. Ve světle nedávných katastrof, které jsme jistě všichni četli, o kterých jsme jistě všichni četli v médiích, existuje jistě ještě další velká spousta případů, o kterých nevíme nic. Mnoho žen Například je donuceno eh, k převozu během posledních měsíců těhotenství, což znamená, že rodí v Itálii nebo na jiných místech Evropy. A mnoho z těchto žen a dívek eh, umírá cestou, hodí se zkrátka přes palubu a v Evropě po nich už není ani stopy a nelze je nijak dohledat. Je potřeba uvědomit si, že eh, do tohoto obchodu se zapojuje více než 30 tisíc obchodníků s lidmi, a e, vyvíjí se kolem tohoto problému obrovský hospodářský sektor. Výtěžek z obchodu s lidmi je vlastně větší než z obchodu s drogami a zbraněmi v Evropě, což je strašlivé. Co můžeme udělat v boji proti tomuto problému? Jak můžeme bojovat s těmi, kteří zneužívají e, tento odporný zločin? Děkuji. Děkuji vám. Paní Kuneva. Petr a pardon, říká paní předsedkyně, omlouvám se. Omlouvám se. Slovo má paní Forenca. Paní Forenco, máte slovo. Presidente, io credo che eh, sia molto importante... Děkuji vám. Paní předsedkyně, myslím si, že je velice důležité vyzvat komisi prostřednictvím této rozpravy, aby zajistila, že bude docházet k monitoringu činů, činnosti členských států. My jako parlament musíme jednat rychleji a rozhodněji a musíme zajistit, že ženy budou mít naplněné právo na sebeurčení. A aby toto bylo úhlovým kamenem jakékoliv naší lidskoprávní politiky. Z toho, co jsme slyšeli, vidíme, že je zde celá řada problémů, které navazují na obchod s lidmi. Včera se zde v parlamentu hovořila, eh, hovořilo o otázce sexuální výchovy a to je úzce propojeno s tím, o čem hovoříme dnes. I v této oblasti je ženám potřeba poskytnout náležité vzdělání. 68% obětí obchodu s lidmi jsou ženy, ale co uděláme s těmi, kteří využívají jejich sexuálních služeb, to znamená hlavně s těmi muži. Není možné vnímat oběti obchodu s lidmi pouze jako těla. Jsou to lidské bytosti, jsou to ženy. Děkuji, souhlasím s vámi a teď má slovo paní Kuneva. Jako Děkuji, paní předsedající. Vzhledem k situaci bych chtěla eh, učinit zvláštní prohlášení. Je to velice znepokojivý fenomén. Statistik je velice mnoho a zpráva o domácí péči a domácí pomoci, kterou připravuji pro výboru FEM, si uvědomuji s politováním, že eh, z ní vyplývá, že právě v tomto sektoru je hodně obětí obchodování s lidmi. Eh, lidí, kteří aniž by to věděli, nějak sehráli roli v tomto dlouhém řetězci obchodování s lidmi že za, za, zaplatili přepravcům za přepravu z jednoho místa do druhého například. Co komise dělá na ochranu těchto jednotlivců, z nichž většina e, jsou ženy? Už zase e, zaostáváme za vývojem událostí. Nedaří se nám implementovat opatření, která by měla být přijata na boj proti tomuto fenoménu ilegálního obchodu s lidmi. Samozřejmě i členské státy nesou svůj díl odpovědnosti, protože umožňují, aby politiky Evropské unie byly takové, jaké jsou, tedy paradoxní a pokrytecké, pokud jde o obchod s lidmi. Evropská unie by měla postupovat tvrdě a trestat eh, tyto trestné činy na jedné straně, ale na druhé straně eh, uzavírá hranice legálních kanálů imigrace, eh, což jenom přiživuje objem obchodu s lidmi eh, a dělá z něj cestu, eh, jak se dostat eh, do Evropy z jednoho místa na druhé. Ale já se omlouvám, že to musím říci, ale Evropská unie přispívá k tomu, že obchod s lidmi vzkvétá a přispívá k tomu velice negativním způsobem. Je příliš pozdě na řešení tohoto problému? To je otázka, kterou si musíme klást. Je zapotřebí okamžitě přeskoumat nejrůznější opatření, která byla přijata v oblasti imigrace pro roky 2000 2012 až 2016 a je zapotřebí, aby existovala soudržnost eh, na straně legislativy členských států eh, a eh, je zapotřebí důkladně analyzovat tento fenomén, aby se znovu nestalo že budeme pouze pozorovatele těch hrůz, ke kterým dochází. Děkuji. Řečnice přerušena. Děkuji vám, paní kolegyně. Tím se dostáváme na konec tohoto kolečka jednotlivých řečníků a teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Pokusím se dát slovo všem, kteří se přihlásili, ale to znamená, že musíte dodržovat svou přidělenou řečnickou dobu, prosím pěkně. Pakliže ne, tak to učiním já za vás a budu vás důrazně po jedné minutě důsledně přerušovat. Paní Komodýny má slovo. Thank you, Madam Chair. I recognize and thank Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji komisi za její úsilí v boji proti obchodování s lidmi. Směrnice o boji proti obchodování s lidmi si žádá efektivnější a úplnější aplikaci v členských státech. Je také zapotřebí zajistit obětem dostatečnou ochranu eh, a náš boj ne, nevedeme proti obětem, ale proti zločincům a těm, kdo jim asistují. Je zapotřebí také bojovat proti obchodníkům s lidmi na internetu, protože i pomocí internetu rozšiřují své aktivity. Musíme také eh, posílit kapacity eh, těch, kteří pracují s oběťmi a také administrativní kapacity, eh, se kterými oběti přichází do kontaktu, tak, aby bylo možné identifikovat případy obchodu s lidmi a musíme také se zaměřit na firmy, které s obchodování s lidmi stěží. Děkuji, nyní dám slovo paní Mici. Obchodování s lidmi je e, šokující problém. Tisíce lidí e, jsou prodávány e, v Evropě za velmi nedůstojných podmínek. Eh, jedná se o formu organizovaného zločinu, eh, který eh, nejenže neustále narůstá, ale zatímco my tady hovoříme, ženy a děti přicházejí o život v těch nejnedůstojnějších podmínkách. Obchodování s lidmi je nepřijatelné. Jedná se o moderní podobu otroctví, která je v rozporu s lidstvím a v rozporu s lidskými právy. A ve jménu těch tisíců lidí apeluji na komisi a na členské státy, aby jednali tvrdě a aby si uvědomili, že je v tomto problému zastoupen genderový aspekt, že většinou obětí jsou ženy a děti, což je naprosto nepřijatelné. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Marias. Děkuji vám, paní předsedkyně. Obchod s lidmi a převaděči, to jsou zločiny a tyto zločiny by měly být potrestány. V souvislosti s migračními proudy a proudy uprchlíci získává tento problém ještě větší rozměr. Musíme bojovat i proti obchodu s otroky, který se provozuje zejména v Turecku. Jeden milion syrských uprchlíků bylo dopraveno na řecké ostrovy. Něco takového tady ještě neexistovalo. Já jsem byl v létě na jednom z těchto ostrovů, abych se přesvědčil o situaci. Už tam existovalo tisíce uprchlíků, eh, kteří přišli z turecké země. Eh, čili my vidíme, jak jsou uprchlíci přepravováni z Turecka na eh, různých plavidlech. To znamená, musíme bojovat proti Turecku, abychom mohli více odkrývat tento obchod s troky. Děkuji. Děkuji. Děkuji pan Jakovčiči jako další. Děkuji vám mnohokrát. Obchod s lidmi je jedna z nejvážnějších forem porušování lidských práv. E, vidíme ji přitom každý, nebo téměř každý den. Obchod s lidmi a fakt, že právě ženy jsou ty nejzranitelnější e, v problematice tohoto zločinu, nám jasně ukazuje, že co se týká lidí, kteří tolerují tuto situaci, je ve vzduchu skutečně hodně pokrytectví. Hovoříme o aplikaci evropského práva, onehdá jsme hovořili o vzdělávání dívek a dnes vlastně hovoříme o obojím zároveň. Legislativa Evropské unie, kterou Evropská unie přijala, bohužel všemi členskými státy není aplikována. Dokonce ani transponována do národní legislativy občas. A proto bych rád abychom konečně začali s touto situací něco dělat, ideálně aplikovat skandinávský model. Děkuji vám. Děkuji vám. Slovo má pan Etheridge. Thank you. Uh, we're discussing an age old... Děkuji. Eh, hovoříme tedy o problému otroctví a sexuálního zneužívání. A to ve světě, kde zoufalí lidé migrují v obrovském množství. A eh, to umožňuje eh, obchodníkům s lidmi, aby prosperovali. Abychom to mohli nějak řešit, potřebujeme přísné pohraniční kontroly, potřebujeme tvrdě trestat ty zlé zločince, potřebujeme spolupráci mezi suverénními národními státy v boji proti tomu tomuto mezinárodnímu zločinu. E, pravda je taková, že právní stát e, a zejména principy mezinárodního práva se lépe prosazují s efektivními e, hraničními kontrolami. My máme povinnost vůči těm lidem, vůči těm ženám a dětem, které byly takto zlým způsobem obchodovány. Máme povinnost udělat všechno, co je v našich silách, abychom ochránili jejich svobodu a dali jim lepší budoucnost. Děkuji.

Děkuji, eh, paní předsedkyně, eh, vážený pane komisaři, eh, vážení kolegové. Musíme si uvědomit, že nemáme žádná přesná čísla ohledně obchodování s lidmi. Jak eh, řekla eh, paní zpravodajka, skutečná čísla jsou mnohem vyšší než eh, ta, která jsou nám známa. A to proto, že oběti se bojí promluvit. A právě proto je zapotřebí, abychom jednali tady, musíme jednat tady, musíme nejen lépe monitorovat situaci, ale také najít řešení na ochranu obětí. Potřebujeme samozřejmě monitorování, ale to nestačí. Musíme najít eh, způsob, jak odstranit příčiny a musíme nastavit opatření a sankce pro ty, kteří usnadňují obchodování s lidmi. Jde o zločin a potřebujeme nová opatření na eliminaci tohoto typu násilí. Je to ostuda, že se vracíme k otroctví a ke zneužívání žen. Možná byste nám mohl říct, pane komisaři, které dva členské státy to jsou, které ještě nepodali zprávu o implementaci. Děkuji, nyní má slovo pan Škripek. Vážená paní předsedkyně, pan komisař. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, obchodování s lidmi představuje hrubé porušování základních práv a je závažnou formou organizovaného zločinu. Měli bychom však věnovat zvýšenou pozornost jeho novým formám. Mezi ně patří náhradní mateřství. Nejprve se obchodovalo s ženskými vajíčkami. Dnes ženy přímo eh, nabízejí svou dělohu. Je nutné poukazit na tuto novou novou formu zneužívání otroctva pod rožkou tzv. práva na dítě. Z náhradného materství se stal velký biznes a tomu je třeba říct jasné ne. Absolutně nepřijatelný je obchod s orgány potracených dětí. Odhalily se skandalozní praktiky náhradného rodičovství a to je třeba řádně vyšetřit. Do té doby vyžaduje pozastavení jakékoliv finanční podpory. Evropská unie jako strážkyně hodnou ochránce lidských práv přeci nemůže před takovýmto zločinem zavírat oči. Ve vyspělé a civilizované Evropě nemá porušování základních lidských práv místo. Děkuji. Děkuji, paní Post. Děkuji, ne, pane Fronzuliko. Já jsem dala slovo Paní Post. Děkuji, paní předsedající. Kdybych já byla obětí obchodu s lidmi, znamenalo by to, že ti, kteří kupují sexuální služby, mě znásilňují a to opakovaně a to, to bych nebyla jediná obětí pouze tohoto trestného činu. Tady probíhá celá řada e, trestných činností a je zapotřebí, aby zmizely ty struktury v naší společnosti, které to umožňují. Proto vítám návrh komise na opatření. Nicméně e, je také zapotřebí Eh, sledovat, co se děje v členských státech. Plus není možné, aby v případě, že budu znásilněna a znásilňována opakovaně a eh, tak eh, tak je nutné, abych, eh, se, abych to mohla ohlásit a abych dostala ochranu po dobu procesu. Je možné, že já to neudělám, protože se bojím, že se vrátím do stejné situace. Takže musí eh, v tom případě být uděleno trvalé povolení k pobytu, aby, eh, abychom unikli tomuto sexuálnímu otroctví. Děkuji, teď pan Frunzulika. Já se omlouvám, já jsem špatně slyšel předtím. Obchodování s lidmi, dámy a pánové, je závažným porušováním základních práv a závažnou formou organizované trestné činnosti, proti které musíme bojovat všemi možnými prostředky. Muži, ženy, eh, chlapci a dívky, se kterými se obchoduje za různých okolností, si žádají genderově specifickou asistenci. Eh, proto musíme začlenit jasnou genderovou perspektivu eh, do našich strategií pro ochranu a asistenci obětem. Přístup založený na lidských právech se musí soustředit na obětí obchodování s lidmi a musí snižovat poptávku po všech formách obchodování s lidmi, včetně sexuálního zneužívání, které je tou nejběžnější formou zneužívání. E, akční plán má zlepšit e, schopnost e, zainteresovaných stran bránit obchodování s lidmi. Aby to bylo možné, členské státy musí dodržet lhůtu pro transpozici a komise musí co nejdříve vyhodnotit míru implementace opatření v členských státech. Děkuji, pane Frunzuliko. A tím se dostáváme na konec KTI a dávám slovo panu Avramu Půlosovi. Děkuji, paní předsedající. Já to vezmu ze široka. Vidím, že někteří poslanci v tomto parlamentu využívají každé příležitosti eh, k útokům na to, co, tvo, co je hlavními velkými úspěchy Evropské unie. A sice jde o svobodu pohybu v, v Evropě bez vnitřních hranic. Já opakuji, že Schengen je součástí řešení, nikoli problémem. Schengen není problém. úplným využíváním pravidel Schengenu můžeme zvýšit efektivitu při kontrole našich vnějších hranic. A teď eh, zpět k tématu samotnému. Vážení kolegové, děkuji moc krát za tuto debatu, která byla plná podnětných myšlenek. Samozřejmě, že všichni sdílíme stejný názor. Genderová otázka v obchodování s lidmi musí být neustále plně zohledňována. Opakuji ještě jednou naprosto jasně. Obchodování s lidmi je zločinem proti lidským právům, tak, jak to stanovuje eh, Evropská listina základních práv. Obětí eh, je stále ještě mnoho, což je nepřijatelné. Paní Björk, eh, jak dobře víte, kriminalizace uživatelů služeb, kteří vědomně Eh, využívají obětí obchodu s lidmi, je považována za opatření ke snížení poptávky. Tak je to ve směrnici eh, o boji proti obchodování s lidmi. Tato směrnice vyzývá členské státy, aby zvážili opatření eh, ke kriminalizaci těchto uživatelů v případě, že vědí, že ta osoba je obětí obchodu s lidmi. To znamená, že směrnice nedává členským státům povinnost kriminalizovat uživatele služeb obětí lidí, které, kteří využívají těchto služeb vědomně. Dává jim povinnost těm členským státům pouze zvážit kriminalizaci. A někteří to udělali. Jak ale říkám, e, pracujeme na způsobech, jak snížit poptávku. Evropská unie už podnikla e, rázné kroky je zapotřebí vyhodnotit výsledky eh, evropské strategie pro boj proti obchodování s lidmi. A já jsem zcela ochoten vyměňovat si názory s vámi na eh, připravení nové strategie příští rok. Děkuji.